prvé poledne. A ještě jedno oznámení. Je to oznámení změny v pořadu jednání 1.4.0 sekce 2 na základě souhlasu mezi, dohody mezi e, skupinami zítra odpoledne. Ta diskuze, která se měla konat podle článku 122 o rizicích souvisících eh, se situací v Egyptě, má být stažena z pořadu jednání. Žádné připomínky? Dobrá. Považuji tedy tuto změnu za schválenou. A dalším bodem na našem pořadu jednání je prohlášení